Dobré ráno všem. Vítám vás na našem dnešním zasedání po neveřejné schůzi koordinátorů. My jsme hovořili zejména o, harmonogramu FP9, což je velmi důležitá věc a Eh, nyní otevřeme diskusi v rámci našeho setkání. Inte, velmi srdečně vítám pana Carlose Moedaše, který je komisařem pro výzkum vědu a inovace a budeme eh, hovořit s ním v rámci strukturovaného dialogu, samozřejmě, zvláště zajímavé eh, by měly být informace o eh, nedávno eh, zveřejněném sdělení, které se týkalo střednědobého vyhodnocení programu Horizon 2020 a vedle toho následně bude také publikován návrh FP9 a to koncem května, možná i o něco dříve, třeba doufáme, že začátkem květa. A otázka je, co se změní v horizontu 2020 a co se eh, zlepší. Eh, eh, tedy tyto dva nové návrhy by měly obsahovat nějaké nové prvky a my se chceme na toto připravit. A je tu také to hodnocení horizontu 2020. Eh, pracovní eh, program 2019 až 2020 eh, a Jde o to, zda komise skutečně provádí priority základního předpisu. Ne, nejde tedy o výhled, tato část se netýká, výhl, o výhl, netýká výhledu, ale o stávajícím hodnocení horizontu 2020. Chceme se také dozvědět něco o nedávných legislativních návrzích, které se eh, eh, týká eh, výpočetní techniky high performance a o, chceme se něco dozvědět o školícím programu pro evropskou Evropské společnosti, společenství atomové energie, což tež spadá do, do oblasti působnosti pana komisaře. Takže tři eh, témata vyhodnocení horizontu 2020, stávající situace a pracovní program do budoucnosti. A eh, třetí věc je eh, Evropské společenství atomové energie. Pane komisaři, vítám vás ještě jednou na našem výboru a máte slovo. Děkuji, pane předsedo Busku, děkuji všem vám a vážení poslanci. Dovoluji si nejdříve popřát šťastný nový rok 2018 a jsem velmi potěšen, že eh, dnes mohu strávit eh, eh, několik hodin či jednu hodinu s vámi. Ta, ta výměna názorů s vámi mě vždy posílí a jak nabije energii. Nejdříve se vyjádřím k minulosti, k uplynulým eh, třem letům, potom budu hovořit o současnosti a budoucnosti. Začněme tedy tím, eh, jak vypadaly ty uplynulé tři roky tohoto programu. Většina z vás již dostala e-mailem eh, a dostali jste brožurku, která se týká těch eh, tří eh, let ehm, eh, horizontu 2020. Co jsme tedy učinili za ty tři roky. 150 tisíc způsobilých návrhů jsme dostali. A když se tedy podíváme na ty nejkvalitnější, na všechny kvalitní návrhy, nemáme dostatek peněz, abychom financovali všechny ty dobré vědecké výzkumy. Ten Eh, výpočet je velmi jednoduchý se stávajícím rozpočtem. Jsme schopni podpořit pouze jeden ze čtyř eh, návrhů. Jsme tedy jaksi atraktivní pro žadatele, ale jsme obětí vlastního úspěchu, což je často eh, problém. Mm, my s vámi jako členskými zeměmi se shodneme asi na tom, že je potřeba více eh, prostředků. Úspěšnost, když se podíváme na program 7, kde ta úspěšnost byla větší než 80%, 18 nyní je to 12,6 Na to se eh, lidé dívají na tato čísla a vidí ten problém a problém je v tom, že těch financí není dost. Abychom ty úspěšné programy eh, eh, financovali. Průměrná čas se zlepšil, je to 101, o 111 dní rychlejší než v té sedmičce, to znamená, na 90 smluv, které jsou podepsány, je podepsáno eh, do 8 měsíců. Eh, dobrá zpráva za ty tři roky je ta, že když jsme, jsme poprvé s vámi, když jsem poprvé s vámi hovořil, tak jste se ptali, jak je tento program otevřen pro nováčky, nově příchozí a vidí, ukazuje se, že za ty první tři roky eh, více než polovina účastníků jsou ti eh, prvožadatelé zatím se programu neúčastnili a podařilo se jim to. Když se podíváme na malé a střední podniky, vidíme stejné výsledky. 25 eh, financování pokud jde o ty eh, moderní technologie, 25% jde malým a středním podnikem, což eh, je tedy v souladu s tím 20% cílem. Ale když se podíváme na celý ten eh, koláč, je to 25 miliard euro, vidíme, že 20%, jedna pětina, byla přidělena Evropské radě pro výzkum a výsledky této rady ukazují, že to bylo dobré rozhodnutí, ale abyste si udělali představu, 20% eh, tedy jde této radě pro výzkum. 40% tohoto rozpočtu eh, bylo na společenské výzvy, jak tomu říkáme, zdraví, doprava, eh, mm, životní prostředí, potraviny a cíl, který jsme měli, že 60% by se mělo zaměřit na udržitelnost tím související aspekty a to bylo dotaženo takže podporujeme vlastně celý ten řetězec od základního výzkumu až eh, do konce toho řetězce. Podívejme se na země, kdo jsou ty země, které nejvíce eh, se ucházejí. Spojené království, Německo a Španělsko jsou hlavními příjemci uh, Eh, ale vidíme také nárůst týmové účasti. Eh, to se zlepšuje od eh, rok od roku a je to lepší než v tom sedmém kole. A to byl také náš cíl. Kdo jsou ti příjemci? 40% univerzity, což ukazuje sílu Evropy v oblasti vysokého vzdělávání a pak, jsou to, pak je to samotný průmysl a výzkumné organizace 8%. Pokud jde o genderovou rovnováhu, máme 55 v té poradní skupině Horizontu 22 jsou ženy a 40 na expertních panelech jsou ženy. Je to dostatečné? Není. Já si myslím, že bychom skutečně měli dosáhnout lepšího čísla u těch panelů, kde je to na 40 Tam bychom měli eh, se mm, to číslo ještě zlepšit směrem k té větší rovnováze. Eh, druhá eh, otázka, současná situace. Co děláme, jak ta situace dnes vypadá? Minulý týden jsme přijali sdělení, které se týká maximalizace dopadu výzkumu a inovací a toto sdělení mělo dvě základní eh, základny. Jednak to byla zpráva LAMY, kterou všichni znáte, a druhá základna byly příspěvky zprávy Cabeson Gries. Tyto dvě kotvy eh, jsou základem toho průběžného hodnocení a děkuji za tyto zprávy. A když se podíváte na určitá poučení, která si odnášíme z toho, ty se dají rozdělit do tří oblastí. E, první je vysoká přidaná hodnota programu. Někdy vidím e, a ještě dnes slyším diskuse v některých zemích o té přidané hodnotě horizontu 2020. Ta přidaná hodnota je naprosto křišťálově jasná. 83% e, těch našich projektů by bez tohoto horizontu 2020 nemohlo být realizováno. 80% eh, by nikdy nespatřilo světlo světa. A to je mm, číslo, které bychom měli mít na paměti v diskuzích. Za druhé, v financování. E, obě zprávy jsou též jasné. Spojené státy, ať říkáme cokoliv, ať se nám líbí či nelíbí stávající vedení a světová situace, e, e, investují Spojené státy stále o 150 miliard více než my. A to je skutečnost. Obě zprávy, na kterých je založena ta, to naše průběžné hodnocení, eh, hovoří o, společ, o dvojím přístupu ze spoda i ze zhora. Eh, to znamená věda, která je zaměřená eh, na misi a to, co jde tedy z, z, ze spoda, je, jsou inovace a rada, Evropská rada pro inovace. A když se podíváme na ta poučení, která si můžeme odnést pro ten následující program 18, 18 až 20. Začali jsme pilotní program Evropské rady pro inovace a nástroj pro malé a střední podniky. Máme první výzvu, kde 10. Eh, ledna, kde není konkrétní téma, dostali jsme více než jeden tisíc eh, eh, návrhů nebo žádostí o tento pilotní program. Takže vidíme, že ta poptávka, ten zájem Eh, je o ten pilotní program EIC a další otázka je budoucnost. Budoucnost je pracovní program 18 až 20. V minulosti to bylo 25 miliard a nyní máme 30 miliard na ta léta 2018 až 20. Jaké jsou tedy, jaká jsou tedy ta poučení, která jsme se snažili zapracovat do programu? Maximalizace účinku a zjednodušení přístupu do programu, to jsou ty hlavní priority priority. Ale mm, pokud jde o ten pracovní program, 18 eh, až 20 chci říci několik věcí. Zpráva Cabezan Ruiz je eh, jasně říká, že tady je problém uh, tím, že máme ten dvoufázový eh, postup a to se snažíme řešit, protože mnoho žadatelů je v, první, eh, v prvním stádiu, věnují se tomu, eh, věnují čas a peníze a pak nedostanou se do té fáze dvě. Snažíme se tedy snížit počet těch, kteří mají ten přechod z první a druhé fáze a snažíme se řešit tento problém, který byl parlamentem správně zdůraznil zdůrazněn. Za druhé eh, zkoušíme eh, mm, eh, myšlenku paušální platby, to je v tom pilotu. Byla jsem, byl jsem o to požádán i v bilaterálních rozhovorech, proč nemůžeme mít paušální částku žadatel navrhne cíl a když ho splní, tak eh, dostane tu paušální eh, částku a to je právě v tom eh, pilotu EIC a Dále je zde racionalizace priorit. Priority jsou jasné, nízkouhlíkové Eh, programy 3,3 miliardy, cirkulární ekonomika 1 miliarda, digitalizace 1,6 miliardy, bezpečno, bezpečná unie 1 miliarda nebo Unie bezpečnosti 1 miliarda. A i když tyto čtyři priority, eh, to nejsou čtyři priority z vkládají do těch, jsou tady ještě další, mezi ty patří migrace v několika tematických oblastech a integrovaný a interdisciplinární přístup. A tím se dostávám k posledním dvěma bodům a to je e, FP9. E, Vše, co jsem říkal o těch uplynulých tři, třech letech a těch poučení, která se snažíme odrazit v tom pracovním programu 18 až 20. Jaká jsou tedy naše cíle FP9. První věc, o které je třeba hovořit, je otázka budoucí strategie FP9. Máme vůbec tomu říkat FP9, rámcový program 9. Chtěl bych slyšet eh, vaše názory. Mně se osobně líbí název eh, Horizont eh, a rád si vyslechnu, není to sice téma dnešní diskuse, ale trošičku to spadá do tého pohledu do budoucnosti. Ale když se podívám na FP9, tak tady mám několik věcí. Za prvé to, o čem jsme hovořili s panem předsedou a panem Buskem, je ten harmonogram a bylo, e, ptal se mne, jste připraveni? Ano, jsme připraveni. Moje služby na, v komisi jsou připraveny a je třeba samozřejmě, nezávisí to jenom na nás, závisí to na přijetí MFF, závisí to na kolegiu a zejména na kolegovi komisaři panu Ottingerovi, ale jakmile bude MFF přijat, eh, tak jsme připraveni na ten rámcový program 9 a máme všechny ty eh, postupy nastaveny. Eh, hovoříme o květnu, mm, bylo to tu řečeno, Říká se možná, jestli to není příliš eh, pozdě a mm, beru toto na vědomí. FP9 bude legislativní balíček pěti eh, předpisů, jednak eh, zastřešující sdělení, rámecové nařízení, specifický program a potom pravidla pro účast. Vedle toho bude zvláštní návrh pro Euroatom. A když se podíváme na obsah tohoto, ten jsem již popsal jako eh, eh, vynikající úroveň, eh, otevřenost a dopad, dopady. Eh, budu hovořit o tom, jak tato, co tato tři slova znamenají, jak se vlastně eh, ty, tyto tři myšlenky převedeme do něčeho konkrétního. Eh, z některých těch jednotlivých konverzací jste to již asi ode mne slyšeli a tak se to bude možná opakovat. Nicméně jde tady o to, že to není revoluce, ale evoluce. Je tady kontinuita v základním výzkumu výzkumu. Tady nevidím žádnou, eh, žádný eh, eh, žádné zásadní změny v rámci EIC a Kiri Sklodovský E, aktivita, potom je to o novém myšlení, tedy nové myšlení do budoucnosti a jde o to, od těch společenských výzev se přesunout ke globálním výzvám a to je tedy ten přístup, který jde ze zhora dolů. A pak je tu třetí pilíř, který je o otevřených inovacích evropských a Radě pro evropské inovace. To je to, co jde ze spoda, čili je to to, výstup, eh, je to výzkum základní ze spoda a eh, inovace a ze zhora naopak ten eh, pohled ze zhora jsou ty globální výzvy, které určují to směrování. A jsou to nové prvky, ale nejsou revoluční, jsou jenom odlišné a je to ta myšlenka té eh, Evropské rady pro inovace eh, a nyní, která probíhá v rámci eh, pilotu. Hovoříme s investory, dává, snažíme se dát více svobody inovátorům, neomezovat je tematicky, vytvořit si sbor expertů, hodnotitelů. Ví, víte, že jsme nyní vyzvali žadatele aby dávali při, eh, přihlášky jako hodnotitelé těch projektů, většinou jsou to zástupci praxe průmyslu. Eh, potom lidé eh, volají, není to nejde je, například slyšíme dnes, že o, a není to kvůli tomu, že dnes nejvyšší představitelé hovoří, jako prezident Macron hovoří o inovacích, ale protože je to každodenní situace co se dnes děje v Evropě. Pozitivní eh, sdělení, které dnes můžeme Evropanům dát, je inovace a věda. Ovšem ty problémy, které jsou, terorismus, eh, uprchlíci, to není pozitivní, eh, pozitivní výstup práce naší. A jsou to věci, které musíme řešit, ale co je pozitivní, jsou inovace a proto je Evropská rada pro inovace tak důležitá. Jde o to, abychom lidi propojili, abychom jim jasně řekli, co chceme, co je cílem. Vědci chtějí co eh, chápou, co je tím cílem, ale obyčejní lidé to eh, nevědí, čili ta, ty mise, ta mise je důležitá tak, taková, aby ji běžní občané eh, chápali. Již jsem trošičku eh, překročil, pane předsedo, vážení poslanci, víme, jaký je ten harmonogram, který bude velmi napjatý a víme také, že naše spolupráce je vynikající, abychom se připravili na další rámcový program. Jsme připraveni a budu pomáhat parlamentu v těchto úsilích, protože jde o nás. Nás, jak si je to otázka, my, my chceme naplnit tento mandát, my společně chceme dosáhnout, eh, eh, uzavřít v rámci vašeho mandátu jednání o novém eh, rámcovém programu. Děkuji za příležitost promluvit a a budu se těšit na otázky. Děkuji, pane komisaři, za všechny informace, finance, eh, rada, eh, Evropská rada pro inovace, nové eh, charakteristiky, které, jak jste řekl, nejsou revoluční. Děkuji za všechny tyto informace a nyní bych navrhl, abychom postupovali v diskusi následujícím způsobem. Nejdříve zástupci politických frakcí, Mm, ti nominovaní úřední zástupci ne eh, maximálně tři minuty, protože nemáme eh, tolik času a mám tady dlouhý seznam řečníků. Eh, potom dvě minuty spravodajové a stínový spravodajové k horizontu 2020 a prováděcí zprávě a potom další řečníci. Tam jenom jedna minuta. Nemáme více času, takže nemohu umožnit další řečnickou dobu. Zástupci politických eh, frakcí, ti úřední, pan Eller za EPP. Tři minuty, prosím. Děkuji. Všeho nejdříve bych rád poděkoval kolegům. Možná v těch třech minutách úplně nepokryjeme ten program, ale rád bych řekl, že jsme měli 19 pracovních skupin, kde jsme se společně zamýšleli o revizi v polovině období nad prací, kterou odvedlo několik kolegů. Rád bych eh, se zmínil o tom, jaký byl zájem a ambice parlamentu v minulosti. Jen ty věci rychle projdu. Myslím si, že ta myšlenka fast track eh, a bottom up eh, byly míněny ve dvou směrech. Za prvé tedy, že ten program by měl být rychlejší, protože to odráží realitu ekonomik, ekonomických toků, ale také výzkumu. Teď je to tedy pilot, eh, je to trochu alokováno EIC, ale myslím si, že je zde obecná otázka jaký je obecný podíl mezi bottom-up a top-down přístupem. Také se zde hodně hovoří o auditech založených na výkonu a tak dále. Myslím si, že záměr určitě šel tímto směrem, ale jaké jsou naše schopnosti? Zatím bylo provedeno 15 auditů a žádný z nich nebyl založen na indikátorech výkonnosti. Jediný Jediný, který byl vykonán tímto způsobem, byl EIT. Takže jak to může být realistické? Jak je realistické změnit ten systém? To je otázka na komisi, na účetní dvůr. A já myslím, že pokud jde o tu misi, tak bych se rád vrátil k něčemu, co jsme integrovali do programu Science and Society. To je takový dlouhodobější program, dlouhodobější perspektiva co se s tím programem stane. Taky bych se rád zmínil o ERA. Jaká je budoucnost ERA? Například programy 185, to jsou programy, které jsou poměrně izolovány, takže budeme s nimi jednat tedy izolovaněji, anebo je era pořád ještě snem. A to mě vede ke třetí otázce, která s tím velmi úzce souvisí, a to je otevřený přístup. Pořád eh, vidíme ty ambice, otevřený, otevřený, otevřený, ale realita je odlišná. Jsme si vědomi toho, že pořád ještě máme systém zveřejňování a jak to tedy bude vypadat? Eh, chceme zveřejňovat opravdu všechno? Já si myslím, že realisticky neexistuje eh, žádný národní systém jmenování profesora, který by byl prostě Eh, otevřen všem, je prostě nutno publikovat a počet těch publikací, to je ten klíč, na jehož základě jste potom jmenováni. Takže můžeme hovořit o otevřenosti, jak chceme, ovšem eh, profesor ten rozhodně nemá zájem na tom eh, vydávat způsobem otevřeného přístupu, protože ten musí opravdu publikovat, na základě toho je také jmenován. Takže pokud jde o ERA, že to má být otevřené, tak já si myslím, že to prostě selže, pokud to nepromítneme do národního schématu. Ještě synergie, poslední věc. Synergie. Chceme mít přemostění do strukturálních fondů, ale máme tady toho bílého slona v místnosti. Prakticky říkáme, že to není možné kvůli státní podpoře a tak dále, takže si myslím, že v příštím kole bychom neměli jen hovořit o synergiích, technický, dokud nebude tedy vyřešen ten technický důvod, proč to nefunguje. Měli bychom hledat odpovědi. Děkuji za SD paní Cabeson Ruiz. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři. Chci říci, že jsem ráda, že konečně bylo vydáno toto sdělení a že v této v tomto volebním období bude možná ta práce, kterou vyžaduje ten příští program. Jsem velmi ráda, že se využije té práce, která už byla udělána a že konečně nastává ta chvíle. Vy jste hovořil o obecných eh, otázkách. Já chci říci, že je důležité, aby zde byla předvídatelnost. Předvídatelnost, pokud jde o přechod z jednoho programu na druhý jsem si eh, vědoma toho, že ten současný projekt, eh, ten současný program je dobrý, je to projekt nebo program založený na společných hodnotách, ale musíme se i obecně snažit ho dále zlepšovat. Další věc je koncensus. Já si myslím, že musíme i nadále usilovat o koncensus mezi parlamentem, komisí, aby ten program se i dále těšil důvěře u vědecké obce. To je naše vůle, ale musíme pracovat na tom, abychom toho znovu dosáhli v tomto programu. Konkrétně chci říci, že evropská přidaná hodnota, to se týká jednak tedy účasti ze strany komise, ale také se musíme podívat na to, jak měříme skutečný dopad, sociální dopad, a jak se ten výsledek promítne do společnosti. Já si myslím, že to je výzva. Už bychom tedy, mm, už víme, jak to měřit, ale měli bychom začít. A začít to měřit u citlivějších oblastí, jako je třeba zdravotnictví, zdraví. Ta struktura je podle mě dobrá, myslím si, že funguje dobře. A další věci, které jsou podle mě důležité, které musíme ještě prohloubit, je, jak zlepšíme zapojení členských států a průmyslu. Rozpočet Evropské unie je důležitý, chceme ho zvýšit, musíme ho zvýšit, ale pořád je to ještě nedostačující, abychom mohli konkurovat ve světě. Takže musíme se podívat na to, jakým způsobem se členské státy a průmysl zaváží k tomu, že budou vynakládat další úsilí. Byla bych ráda, aby se v návrhu příštího programu hovořilo nejen o konkurenceschopnosti, ale také o návratnosti veřejných fondů, o dopadu na společnost, o tom sociálním dopadu, abychom hledali strategie, jak to obecně zlepšovat také eh, sociální vědy, na tom musíme pracovat. Neviděla jsem žádný návrh a myslím si, že bychom, že bychom ho měli předložit, jak eh, vlastně vyřešit tu státní podporu, která je bariérou, překážkou synergii. Musíme také usilovat o to, aby se ta data překlápila, aby se tím pádem lépe šířily informace a také musíme překonat ty propasti, rozdíly mezi jednotlivými zeměny, zeměmi a regiony. Musíme usilovat o to, aby všechny země Evropské unie dosáhly té excelentnosti. Dokud je o DTI, tak je zde nový návrh eh, a tady chci říci, že v naší zprávě jsme hovořili o nutnosti konzistentnosti. Nemůžeme postupovat, aniž bychom analyzovali současné dopady GTI. Přidaná hodnota je velmi vysoká na základě těch informací, které jsme dostali, ale transparentnost je potřeba zlepšit. To je zpětná vazba, kterou se nám, které se nám dostalo. Takže, abych to schrnula. Dobrá práce, ale nesmíme se spokojit s tím, že si budeme říkat, jak nám to dobře funguje. Je zde spousta oblastí, které můžeme zlepšit a musíme to udělat. Pokud je o Open Innovation, musíme do toho zapojit také vzdělávání. A to řekněme už od prvních kroků. Já si myslím, že u mládeže tam je obrovský prostor, pokud jde o inovace a potřebujeme také větší propojení, nejen s univerzitami, ale obecně se vzdělávacím systémem. A poslední připomínka, program 18 až 20, tady je výzva antimikrobiální rezistence, protože Myslím, že by to mělo být zohledněno, znamená to obrovský počet úmrtí až do roku 2050. Děkuji, pan Henkel za EKR. Vy jste místo předseda. Děkuji. Ze všeho nejdříve jste zmínil příští krok, proč ne Horizont 2030. Já bych se rád vlád a hlavní nevýhodou, kterou má, kterou mají tržní ekonomiky, je to, že mě stejně jako my víte, že ten rozpočet, za který jste vy zodpovědný, je velmi malou částí celého rozpočtu. Zmínil Brexit. A tady mám pár komentářů a tři otázky. Je jasné, to má 20, takže vysvětlení bych poprosil. A do budoucna, to už je velmi blízká budoucnost, také Mission Innovation Summit, eh, který to má 20, takže vysvětlení bych poprosil. A do budoucna, to už je velmi blízká budoucnost, také Mission Innovation Summit, eh, který je uzavřen, že bychom měli výzkum, který by byl zaměřen na, jak se říká, mission driven, tak eh, my jsme měli vlastně takovou historickou příležitost. Evropa si dala poprvé nulový cíl, pokud jde letectví plně elektrické eh, letadla, lodi, plavidla, která nebudou emitovat uhlík, eh, výroba ocely, při které nebude, eh, nebudou vznikat emise uhlíku, města s nulovými emisemi, uhnutími, abychom se opravdu dostali k nulovým emisím. A otázka o které jsme nedosáhli koncensu. Je to také proto, že na to musíme více pracovat, pokud jde o biomasu a ta úložiště uhlíku. A ta úložiště uhlíku. A to je oblast, eh, kde věda není dostatečně pokročila. A já si myslím, že to je zásadní. Tam musíme postoupit vpřed i eh, ve vztahu s průmyslovými procesy, jako je CCU. Takže eh, postupujete vpřed, ale je to také změna ve společnosti, změny životního stylu, takže by bylo dobré, kdybychom měli výzkum také v této oblasti. A poslední poznámka, to je takový bílý slon. Já nevím, jak bychom mohli vysvětlit ty obrovské náklady plně irrelevantní. Možná v roce 2070 bude ten reaktor něco produkovat, ale to už bude to už bude zcela irrelevantní. Ta fúze to je vlastně ultracentralizované a my máme systém, který je velmi decentralizovaný, takže je to tak úplně, stojí to mimo historie. Budou tyto mm, prostředky používány pro civilní účely a ne vojenské. Děkuji. Pan Borelli, zas... jsem si jistá, že teď dostanu 6 minut. Cože? Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, děkuji, že protože eh, tady hovoříme o horizontu 2020, který je opravdu velmi úspěšný. A eh, FP9 vlastně je od roku 18 do roku 2020, takže to je v podstatě budoucnost, takže eh, potom, nebo třeba 2030. Ale jak jste říkal, horizont přidanou hodnotu, k 30 Eh, teda 83% projektů bylo takto úspěšně. Upozorňoval na to, že eh, je důležité, aby i financování ze strany členských států se v budoucnu zlepšilo a jak vlastně obrovsky důležité jsou tyto plány horizontu 2020 ze strany třetích zemí, eh, z BRICu. A chci se zeptat, jestli v tom pátem a s dalšími eh, tedy eh, zainteresovanými stranami. A já eh, opravdu doufám, že to tedy bude přeci jenom prioritní otázka. Zase jste také zmínil, že spoje... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Mám několik otázek. Děkuji paní za zep... Děkuji paní poslankyně, že jste se vyjádřila. A teď další, Nyní další řečníci. Prosím, kolegové, už budete mít jenom jednu minutu, abychom měli čas i na odpovědi pana komisaře. Pan Zorinio, prosím. Děkuji. Hodně práce, než dosáhneme toho, eh, čemu jste říkal evoluce, já tomu říkám akcelerace. Eh, to je vlastně tedy eh, otázka vztahující se zase na výzkum a vývoj. Bohužel mám jenom minutu, takže nemůžu položit všechny otázky, které bych chtěl. Takže zeptám se, co si v těch pracovních programech do roku 2020, ale i po něm to všechno potřebuje ovlivnit ten program po roce 2020. Další řečnice, prosím. skupin, eh, které tedy to bylo to první kolečko. Já se tedy zaměřím na umělou inteligenci. To není eh, nový koncept, ale eh, vzhledem k tomu, že dnes máme obrovské datové soubory, digitální soubory mm, ekonomiky, Takže zde máme jasné technické komponenty mm, ekonomiky. Takže zde máme jasné technické komponenty, které už máme nastaveny pro umělou inteligenci. Komponentou je ale také inovace, to musí a etické a také v oblasti zodpovědnosti. E, takže jakou roli v těch budoucích výzkumných programech to sehraje. Děkuji. Paní Meissner, strategii pro plasty. Kromě toho připomínám, že eh, oceány jsou obrovsky důležité pro klima, pro vázání uhlíku a tak dále, takže určitě by to bylo dobré i pro globální řešení a bylo by to dobré i pro naši image. Děkuji mnohokrát. Paní Virkunen. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, že jste mezi nás přišel. Děkuji i za ty eh, předložené materiály, ty jsou velmi užitečné. Děkuji taky za pohled na nový eh, program FP9. Ty všeobecné eh, pilíře jsou velmi dobré, otevřená inovace, globální výzvy tak dále, to jsou dobré nástroje a je taky velmi důležité, že se do budoucnosti budeme zaměřovat na excelenci při financování těch programů. Velkou výzvou eh, stávajícího horizontu bylo eh, poměrně mí, nízká úspěšnost a můžeme tedy udělat něco s tím, pokud nedostaneme dalších 70 miliard, tak eh, můžeme udělat něco jiného, abychom pomohli našim výzkumným pracovníkům, protože já vím, že oni eh, hodně pracují na těch svých návrzích a eh, asi to není pozbudivé, když tam úspěšnost je tak nízká. A taky by mě zajímalo, co si myslíte o Brexitu, protože víme, jak důležitou roli hraje Spojené království právě v oblasti výzkumu a vývoje a teď je tedy opravdu problematické plánovat nové programy, protože vůbec nevíme, jak se budou účastnit, zda se budou účastnit a tak dále. Děkuji, pan Martán. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, pane komisaři. Vy jste to zmínil ve svém úvodu, ale nepřinesl jste odpověď. Vypracování eh, tohoto rámcového programu bude komplikované. Eh, tedy víceletého finančního rámce. A jaký bude tedy váš plán v případě, když nastane velké spoždění? Předloží, předložíte přesto ten návrh, i když eh, víte, že to možná bude příliš pozdě, nebo budete čekat do příštího funkčního období, což by... Předloží, předložíte přesto ten návrh, i když eh, víte, že to možná bude příliš pozdě, nebo budete čekat do příštího funkčního období, což by... Děkuji. Kolega Rubik, prosím. Ano, mnohokrát děkuji také za tu brožurku. E, prosím, abychom e, budoucnosti mohli mít k dispozici i elektronickou formu, kterou potom dále můžeme šít. Barometr tedy ukazuje, že právě evropská populace považuje právě tento program za nejdůležitější a proto je důležité o něm hodně eh, eh, informovat institucemi Evropské unie a mezi agenturami. Je potřeba se tedy podívat i na to, jak se to vyvíjí. Rozpočet zdvojnásobí a Potom zase bude zajímavé, jak to dopadne s výzkumem v oblasti vody, protože víme, že za to, že hovoříte o Brexitu, je, opravdu mm, je to pro mě k rozplakání a Eh, už tady zaznělo, že eh, Spojené království eh, má obrovské výhody, obrovský profit tedy z um, Horizontu 2020, ale samozřejmě Evropa má také výhody z toho sem eh, Horizontu 2020 a nyní je to vlastně materiál, který se používá po celém světě. Investice do základního výzkumu, do zdraví, nízkouhlíkaté ekonomiky, eh, kruhové ekonomiky, digitalizace musím říct znovu a znovu. Kladu tuto otázku britské vládě pořád tu mezi výzkumem a inovací ve, Spojené krá- ve Spojeném království a zbytkem um, tedy našich přátel. Děkuji. Děkuji, Terezo, za tento projev a za otázky. A ještě pan Kohlíček. Pane předsedo, bohužel nemohu říct, že by kolegovi Turmesovi On se zděsil toho, že ITER chce budovat koncentrovaný zdroj energie. Kdyby někdy pracoval v průmyslu, tak by věděl proč. Protože fotovoltaikou nerostavím sklo, fotovoltaikou nebo e, větrníky nejsem schop, vždycky budeme potřebovat. Tam rozptýlené zdroje energie jsou k ničemu. Je důležité, aby jsme si to uvědomili. Velké množství energie tedy je potřeba. Za druhé, zásadní problémy, kterým by se měl do budoucna ten program zabývat, to jsou například rezistentní viry a bakterie. Zmiňovala se kolegyně Meissner o oceánech. Uprostřed Atlantického oceánu je ostrov z plastů větší než Ukrajina plošně. Ten brání samozřejmě fotosyntéze a řešení tohoto problému je naprosto zásadní. Třetí taková věc, daleko více zabývat, protože eh, co s tím potom? Co s tím odpadem? Na jedné straně eh, jsou to, prostě je to, je to záležitost, jak přepracovat tyto odpady, protože dneska už, jak se separovaně sbírají plasty, tak je problém, co s tím dál. Thank, tyto programy. Děkuji. Thank you. Mr. Gajer. Děkuji, pan Gajer. Děkuji. Děkuji panu komisaři i za tuto eh, brožurku. Je plná informací a prodných návrhů ve smyslu tedy projekty, projektů, které nakonec byly podpořeny, které dostaly financi. Takže vlastně se ukazuje, že tento eh, výzkumný program je podfinancovaný a já vám za to děkuji. a jenom mohu vyzvat pana komisaře k tomu, aby t- v, kole, v, v, v sále mohu pouze říci, eh, hovořte o těchto číslech i doma, protože když se hovoří o eh, přidané hodnotě těchto eh, programů, jak vysoká je, tak samozřejmě je potřeba ukázat i na to, jak málo je to financované a potřebujeme tedy argumenty pro to, abychom. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. My jsme diskutovali s panem komisařem o tom, jak zodpovědět na vaše otázky, protože dohromady jich bylo 35. To je opravdu hodně, je to fantastické. Nikdo neříká, že to je špatné, že jste položili tolik otázek. Eh, já vám za ně děkuji. A pan komisař a jeho kabinet slíbili, že zodpoví na všechny otázky písemně. Ale nyní eh, ono je opravdu těžké až nemožné vybrat ty nejlepší otázky nebo nejdůležitější otázky. Ale já teď prostě dám prostor panu komisaři na 6-7 minut, to je pořád dost času, pane komisaři, ale na 35 otázek to asi nevystačí, protože to je 10 vteřin na jednu otázku. Takže, vážení kolegové, všechny otázky eh, budou zodpovězeny písemně. A nyní tedy ty nejdůležitější závěrečné připomínky od pana Komisaře. Ano, je to opravdu obtížné. Já se pokusím uh, odpovídat uh, a až prostě uplyne čas, tak na ostatní odpovím písemně. Pan Eller, pokud jde o um, EIC, máme, te, eh, máme na přístup ze spoda, máme tu určitou eh, částku eh, a budeme v ní pokračovat. Doufám, že toho bude více. Němečtí rektoři 200 univerzit se sešli a, a, a Eh, hovořili s vydavateli o tom, že je potřeba navýšit cenu, jinak s nimi nebudou již publikovat. A stejným způsobem bychom měli eh, postupovat na evropské úrovni. Eh, my bychom stejným způsobem chtěli dosáhnout na evropské úrovni stejné dohody, stejnou aktivitou paní Kavesan Gruje se velmi zajímavé komentáře, se kterými souhlasím, že je potřeba se zlepšit v té oblasti sociálních dopadů a předvídatelnosti těchto dopadů eh, Otázka státní pomoci v horizontu 2020 je pro nás též zásadní a také paní Winkler kladla jste, eh, eh, obdobnou otázku, která se týkala antimikrobiologické uh, rezistence. V časopise Nature je článek o úloze Evropské unie v této oblasti. Tento článek byste si měli přečíst, protože tam je jasné, že vše, co se učinilo v Evropě v oblasti antimikrobiální rezistence vše změnilo. Na úrovni jednotlivých států se to řešit nedařilo a ty projekty k této eh, rezistenci byly jedinečné a úspěšné. Pan Enkel se ptal politicky k Brexitu, eh, k tomu velmi stručně. Je to skutečně situace špatná pro obě strany? Ano, je to nevýhodné pro všechny, to je skutečně smutné. Měli bychom eh, se snažit bojovat za lepší vztah v oblasti vědy a inovací do budoucnosti ano, já o to bojovat budu a budu ten vztah se snažit budovat, protože se vzájemně potřebujeme. Vy jste se také ptal, zda je možné mít stejný vztah jako se Švýcarskem či eh, Izraelem. Nedá se to srovnat, protože Spojené království je mnohem větší než tyto dvě země. Budeme muset najít na způsob, najít způsob, ale nezávisí to pouze eh, na nás a reaguji tady i na britskou poslankyně. Další otázka se týkala Mm, také této rezistence, excelentnost, eh, eh, dvoufázovost, to jsem o tom mluvil a doufám, že budeme mít vyváženější pohled v příštím období na ty dvě fáze, protože nechceme plítvat penězi a plítvat energii žadatelů. K té otázce strukturálních eh, fondů, ta, to platí i pro další tazatele, zde musíme uh, dělat to, co umíme dobře. Máme ta sila excelentnosti um, a ty je potřeba duplikovat, replikovat stejným způsobem. Eh, ta fungují dobře navzdory mm, problémů se státní pomocí, které jsme měli na začátku, ale nyní my můžeme eh, eh, pokud nemůžeme my financovat, můžeme žadatele odkázat na struktur, strukturální fondy a máme určité kvóty a tuto dohodu, že pokud nejsou fondy, můžeme je získat jinde. Klod mm, tu není, ta otázka byla dlouhá, přeskočím ji a budem ji řešit. Portugalsko, souhlasím se, všem, se vším, co jste říkala, že je potřeba být skutečně distributivní a to Mm. Pokud jde o e, vytváření pracovních míst, to je na členských státech. Mm, co my vytváříme, je cestou schopnosti být otevřený a být na té nejvyšší úrovni a do tohoto seznamu by měla být k nejvyšším představitelům státu a vlád. My musíme se obrátit na naše ministry financí a vím, že to někteří z vás občas děláte. Eh, to je skupina odborníků z celé Evropy, většinou z Evropy, a e, ti do týdne připraví e, já nemůžu předložit e, návrh na FP9 bez přesně definované mise či misí. Pilar Castillo k umělé inteligenci, toto je klíčové téma pro budoucnost a tady je potřeba přijmout nejdříve politické Paní Messner se ptala na mm, oceány, moře a oceány. Můj předchůdce ekonomiky a e, dalších. A pokud to brožuře není, omlouvám se, ty informace před, eh, předloží. Martene, promiňte, omlouvám se. Vy říkáte, že si myslíte, že je tady právní problém že více let radu, takže budu potřebovat radu od vás. Pane Robiku, k tomu sdělení, které je o věcech, aby lidé pochopili, co se tady v Bruselu vlastně dělá. Tereza, já myslím, že jsem trošičku tu vaši otázku už odpověděl. Je práce na tom, jak vytvořit bakterii, která by se sama bránila proti virům, jako je chřipka. Takže tam mít výzkum ve všech oblastech. A konečně, pan Gajer, já vám velmi děkuji za vaše komentáře a za vaši podporu. Vládl zodpovědět. Neuvěřitelné, za 10 minut téměř 40 otázek a většina z vás může být spokojena. Ti Ostatní dostanou odpověď v písemné podobě, protože některé tady ještě nebyly zodpovězeny. A ještě poslední rada pro vás, pane komisaři. Poslední návrhy rámcového programu 9 budou ukončeny na konci roku 2019, takže už začneme hovořit o horizontu 2030. Je to určitě revoluční, ale ty poslední projekty budou ukončeny na začátku 30. let. Takže když se na něco takového nebo pro něco takového rozhodnete, tak eh, nemůžeme jít cestou financování podle projektu, ale uvidíme. Horizon 2020 to bylo velmi důležité jméno a z tohoto hlediska bychom mohli být mnohem efektivnější v našich společnostech, eh, když bychom informovali o tom, že jsme připraveni na rok 2020, nejen na každý den, každý rok. Takže ještě jednou děkuji, pane komisaři. Drazí přátelé, teď eh, dostaneme krátkou informaci v příštím bodu, protože za tři minuty bychom tady měli mít eh, komisaře. Takže možná to bude o dvě, o tři minuty později. My se omluvíme paní komisařce, ale teď tedy děkuji, pane komisaři. Blahopřeji k těm skvělým odpovědím a kolegové. Stručná informace pro nás, pro všechny. Iniciativa kvantových technologií, důležitá, důležitá. A prezentaci přednese profesor Tomáso Kalerko. Vážený pane profesore, omlouvám se, že to bude krátká informace, velmi důležitá pro nás, pro všechny, protože vy jste teď ředitelem Centra pro integrované kvantové technologie a kvantovou vědu na univerzitě v Ulmu a my jsme připraveni si vás vyslechnout a vyslechnout si ty nejdůležitější závěry. Pane profesore, máte slovo. Dámy a pánové, je pro mě obrovskou ctí, že zde mohu být, i když budu muset proběhnout velmi rychle ty své slajdy, eh, takže já vždycky řeknu jen jednu větu vždycky ke každému slajdu. A tady já navážu na to, co říkal komisař Moedaš, jak eh, se zaměřit eh, na tu vědu, která je založená na misi, jak se propojit s lidmi. My už se teď blížíme budoucí éře kvantových technologií. Proč? Protože víme, že počítačové čipy jsou čím dál menší všechno už je teď ve velikosti, nebo směřuje k tomu, aby bylo ve velikosti jediného atomu. Takže teď už jsme ve fázi první kvantové revoluce. V tom smyslu, že ty revoluce, protože máme zatím miliardy eh, elektronů a tady je obrázek Dalajlámy, se kterým jsem se setkal. Tady on se díval na něco nového, to je věc, která byla úplně science fiction. Jedná se o manipulaci skopu. Takže vidíte, to je to skvělé, co můžou eh, ty aplikace nabídnout. A tady je obrázek satelitu. Já nebudu mít eh, čas vám to eh, vysvětlit, ale uh, jsou to opravdu ty zvláštní korelace. Eh, Einstein si myslel, že nejsou eh, možné a dnes eh, je to, protože pokud budu posílat individuální fotony, tak je nemožné je zachytit aniž byste na sebe upozornil. Takže pokud máte kvantovou komunikaci po jednotlivých fotonech, tak je nemožné je zachytit. Dále kvantový computing. To vlastně bylo prezentováno před několika týdny. To je první eh, takovýto čip, eh, který má obrovské schopnosti, může se použít eh, v umělé inteligenci, takže to bude úplná revoluce na trhu. Budou se používat individuálně klasický počítač a ty modré tečky, to jsou kvantové simulátory, které dělají počítače, které nemůžou ty největší počítače sledovat. Takže tady překračujeme ten práh vypočetní síly, protože tady kláte magnetické pole, které generuje neuron ve vašem mozku, tento elektron zaznamená, takže bude možno vě- měřit věci v diagnostice také pro navigaci, pro přesné měření času, pro mít pro to, abyste měli navigaci v autě. Eh, tam můžete mít rozlišení na několik milimetrů. Vy ceny máme několik velmi prominentních skupin. Máme dodavatelský řetězec, máme hodně společností, které dodávají proto technologie a také spousta startupů které vstupují do této oblasti. Pokaždé, když jdu na nějakou konferenci, tak se tam objeví nový startup. Je těžké to sledovat. Nejedná se jen o malé společnosti, ale i o eh, pohybu taxíku po Pekingu, takže to je využití pro běžný život člověka. A vidíme, že toto je důvod, proč i velké eh, podniky, jako je Ericsson, Bosch eh, a další, zapojili. Tady v Evropě to není jen akademie, nejen tedy společně, ale také s velkými národními programy, které teď dosahují více než 500-600 milionů investic. Takže to jsou ty mise. Člověk na měsíci, to je věc, kterou bychom měli být schopni sdělit lidem. A jedná se, velmi rychle proběhnu, pokud mi to pan předseda dovolí. Tady jsou ty čtyři oblasti, které jsem předtím popsal. Všechny spočívají na základní vědě. Já jsem byl velmi rád, když jste to komentovali, protože tímto způsobem můžeme přinášet inovace nejen pro zítřek, ale i pro další období. Tady nemám čas na detail. Nejdřív eh, rozvoj prototypu a potom využití těchto technologií v praxi. Takže to je opravdu velmi viditelná iniciativa, do které zapojujeme všechny členské státy. Každý se může identifikovat s tímto projektem z členských stát. Zajímají eh, konkrétní detaily. Tady je naše zpráva, která obsahuje spoustu informací. My jsme to předali nedávno místo předsedovi. Doufám, že to bylo dostatečně rychlé. Vážený pane profesoře, profesore, a jenom eh, když eh, rozumíte všemu a ještě více, tak eh, to můžete takto zestručnit, protože je to opravdu velmi komplikované jde o náš vývoj v následujících desetiletích. My tedy nad tím, jak vynaložíme peníze v budoucnosti, to znamená, že přemýšlíme o budoucnosti. A Horizont 2030 to bude také přemýšlení o naší budoucnosti. Takže pokud politické frakce a vy, kolegové, pokud se rozhodnete, že bude nezbytné mít delší setkání s panem profesorem a diskutovat s ním o této zprávě podrobněji, Chápu, že je tady pocit, že je to nutné, abychom se s vámi ještě jednou eh, sešli, takže eh, po těch eh, vašich návrzích a po tom, co jsme dostali, tu vaši informaci, se budeme moci připravit, abychom vám mohli položit otázky, protože dneska by bylo i těžké se na něco ptát. Takže se s panem profesorem, pokud bude souhlasit, znovu sejdeme. Omlouváme se, bylo to opravdu skvělé, ale příliš krátké, takže se brzy zase sejdeme. Děkuji. So, dear friends, uh, hot time. Vážení přátelé, takže to bylo opravdu zajímavý okamžik a teď nastává horká chvilka, výměna informací s paní Mariou Gabriel, naší komisařkou feeling like member of European Parliament. I understand very well. Um, well, uh, your badge will be valid much longer. Děkuji. Vy jste byla mnohem déle poslankyně Evropského parlamentu než eh, členkou komise, takže já vás pořád vnímám spíše jako uh, poslankyni Evropského parlamentu, bývalá poslankyně Evropského parlamentu, nynější komisařka, takže jste opravdu ve skvělé pozici. Takže strukturovaný dialog, nejdůležitější téma pro dnešek je Cyber Security Act, zákon o kybernetické bezpečnosti. My se za to cítíme zcela zodpovědní, je to naše zodpovědnost rozhodnutím Evropského parlamentu některé ze současných věcí, které řešíme tady ve výboru ITLES, ITRES, padají do portfolia paní komisařky Gabriela. například eh, telekomunikační balíček, proto jsme pozvali paní komisařku, aby se zaměřila především na prezentaci jednoho aktu, a sice k tu elektronické nebo počítačové bezpečnosti. Pokud jste připraveni, můžeme tedy zahájit tuto výměnu. Takže jako první má slovo paní komisařka, drahá přítelkyně Marie, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení členové výboru ITRE, dovolte, abych eh, především poděkovala za to, že jste mi dali příležitost eh, dnes s vámi diskutovat o tom, co je jednou z mých priorit jako komisařku, komisařky pro digitální eh, společnost, že zkušenost a znalosti členů výboru ITRE v této věci na mě udělali opravdu velký dojem. Dnes budeme moci líček eh, o kybernetické bezpečnosti, abychom vytvořili Evropskou unii, která bude odolná vznikajícím hrozbám, objevujícím se hově. A otázka pro publikum, víte, co je to ENISA, tak 90% vůbec nevědělo. To ukazuje, že máme před sebou balíčku kybernetické bezpečnosti. Ze všeho nejdříve bych ráda zdůraznila agenturu ENISA. Od svého vytvoření v roce 2005 agentura ENISA hra bylo poskytováno jak členským státům, tak evropským institucím. Nový navrhovaný mandát se opírá na jedné straně o úspěchy agentury ENISA na rozní velmi ambiciozní cíl dát jasný mandát, konkrétně trvalý mandát agentuře ENISA. C a ENISA bude na žádost poskytovat svou technickou perspektivu. Tyto kompetence jsou se mohla sehrát svou roli v rámci mechanismu pro spolupráci, aby se reagovalo na přeshraniční incidenty a kry a umožnit občanům a koncovým uživatelům mít co nejvíce informací o bezpečnostních vlastnostech eh, produktů dodavatele k tomu, aby certifikovali, když budou mít přístup k širšímu trhu. To také může ušetřit administra. Také zdůraznit, že navrhovaný rámec nevytváří žádnou okamžitou zákonnou povinnost pro poskytovatele či poskytovatele služeb. Systémy přizpůsobené potřebám členských států a trhu s různou úrovní zajištění bezpečnosti, tak, aby nebylo vytvořené žádné aktuální odpovědi na kybernetické incidenty a chceme mít také silnější mandát pro agenturu ENISA. Doufáme, že za to, že chtějí rychle postupovat v jednání, aby třístraná jednání mohla být zahájena co nejdříve. Na závěr bych vám ráda předem poděkovala. Uh, thank you very much, madam. Uh, now we go to the representative. A nyní nás čekají vystoupení zástupců politických frakcí. Pan po, eh, pan Paul Rubik za EPP. Nejdříve bych rád poděkoval paní komisařce. Eh, je dobré vidět, že nás v této oblasti čeká zásadní vývoj a i zahraje klíčovou úlohu společně s eh, Berekem v tom společném v společném trhu a my potřebujeme eh, ISU i eh, BEREK, abychom vytvořili tuto, tento společný prostor. Za eh, Angeliku Niebler, za kterou zde hovořím, chci poděkovat za tento zákon o kybernetické bezpečnosti, který bude velmi dobrým základem pro diskusi. Angelika je zpravodajkou za ITRE, nicméně musela se z dnešního jednání omluvit. Eh, jde o to, že je vždy třeba nahlížet na tyto věci z pohledu spotřebitele. Co potřebuje spotřebitel a jak můžeme zajistit jeho důvěru eh, v počítačová řešení, zejména pokud jde o internet věcí. Když vidíme, jak rychle se eh, vyvíjí internet věcí, je eh, třeba si uvědomit, že infrastruktura eh, s eh, optickými vlákny a která zajistí tuto možnost. Nejde jenom o to, aby tato infrastruktura byla na místě, ale je to také otázka softwaru a těch ochranných či obraných systémů důvěry, um, které, které tyto uh, věci chrání. Um, Evropa chce být na čele, pokud jde o kybernetickou bezpečnost v průmyslových aplikacích a v souvislosti s kritickou infrastrukturou kterou Pokud vznikne eh, řádný rámec pro ENISu, eh, což je mm, eh, agentura, která bude zajisti, zajistovat certifikaci pro produkty ICT, my jsme v parlamentu přispěli k založení této agentury tak, aby ta eh, práce naše byla i známa eh, občanům. Globální digitální eh, revoluce proniká do každodenní společnosti, státní zprávy a všude mm, kyber Netická eh, špionáž a sabotáž za posledních pět let výrazně narostla a některé členské státy mají již systémy certifikace eh, kybernetické bezpečnosti, takzvané systémy trust, systémy důvěra. To je eh, skutečně, kde Evropa může přispět v oblasti důvěry a transparentnosti. Jiné členské státy musí, jiné členské státy mají již ještě co dohánět. Eh, Evropská unie a bezpečnost, eh, kybernetická bezpečnost musí tež vydefinovat úlohu členských států. Členské státy by mě rozsah toho systému, tak jak je navrhován komisí, je přiměřený a jasně definovaný. Ten systém se jeví velmi, zda je to skutečně, eh, zda se to týká těch pro, otázka je, zda do jakou úlohu hraje Eh, životní cyklus těch produktů je dále třeba vyjasnit, zda potřebujeme přístup eh, založený na rizicích anebo systémy certifikace, které jsou stejné pro být více zapojen průmysl, jak pracovat se startupy a s rozšířením jejich produktů eh, personálního zabezpečení je klíčová pro to, abychom zajistili harmonizaci kybernetické bezpečnosti bezpečnosti, čímž posílíme globální. Mm, e, Enisa bude mít úlohu k provozní koordinaci, ale neměla by. E, e, pan předseda, prosím, pane kolego, abyste ukončil, ale pan Rybik říká, podařilo se mi to sdělit vše. Pan ministry, paní komisařko, vítám vás zde. Rád bych řekl něco o úloze ENISY jako Evropské agentury. Země jako Izrael a Singapur jsou sice malé velikostí, ale jsou velmi pokročilé v této oblasti. Být uznán všemi 28 členskými státy. Je možné, aby takový certifikát byl koordinován buď komisí nebo společného trhu, ale měl by mít také globální uh, uznání a tím by se posílila i naše globální. Abych také chtěl velmi ocenit eh, přístup paní komisařky, jak tlačí skutečně vlastní osobou dopředu tento problém, který eh, časem skutečně nabývá na obrovském významu, protože eh, informační technologie se stávají součástí života. Určitě tomu nebylo před 20 lety, kdy nebylo potřeba chránit vytáčecí telefon a, a nebylo to nebylo to až tak eh, životně důležité. Teď eh, informační technologie mm, mnoho věcí drží při životě, kardiostimulátory, abychom nevytvářeli velkého mm, bílého slona, který eh, svou velikostí potom nebude schopný akce pro dalšími z mého pohledu určitě s Berekem je potřeba najít tu styčnou rovinu, Myslím si, že to nebude vůbec jednoduché. Vytvořit security eh, potřebuje evropský cyber security, potřebuje velmi dynamický a živý systém a ne vytvářet velké, velké eh, životně důležitá infrastruktura, bráněná, povinná certifikací. Eh, na druhé straně, aby z certifikace se nestal určitý obchodní artikl, kdo, kdo chce, aby využíval v tom normálním životě ať, ať s tímto nakládá, na druhé straně, abychom zase nevytvářeli tato, tato spolupráce. Ještě jednou bych chtěl velmi ocenit tento přístup. Mně se velmi líbí eh, takovýto dynamický s upozorněním skutečně, aby se nám všem podařilo udržet certifikaci na jedné straně velmi významnou, důležitou, ale i na úzdě velmi snižuje i úroveň těchto certifikací. Ještě jednou děkuji paní komisařce a těším se, že se nám podaří najít v tom složitém světě IT tu rozum. Mě děkuji panu za vypověď. Děkuji vám a dalším řečníkem je pan Raimon za zelené. Danke. Äh, danke, Frau Kommissarin, fürs Kommen, für die Frage. Ich Děkuji, paní komisařko, že jste mezi nás přišla. Já mám takový pocit, že ehm, technický vývoj jde tak ehm, rychle, jako že politika vůbec nestíhá a mm, je skvělé, když tady hovoříme o certifikaci, a zároveň tedy e, říkáme, že to v podstatě vůbec e, k ničemu není, protože e, stačí zmáčknout tlačítko a všechna ta data opustí Evropskou unii, protože ta velká data mm, vlastně teď jsou velkou otázkou pro konečného uživatele a teď Vlastně další problém je eh, otázka eh, patentů, eh, víz, amerického přístupu k této otázce. Vlastně Trump taky vlastně podepsal mm, že veškeré datové tedy věty, které se dostanou do Ameriky, mohou být ještě další šest let vlastně plně zpřístupněny americkým informačním službám. Samozřejmě eh, eh, Rusko se také snaží využívat eh, nebo získávat údaje, které by byly politicky nějakým způsobem uživ, užitečné. Takže mě by zajímalo, jaké tady máme řešení, jak, jak chceme jako ehm, spolu s komisí nakládat tím, že kyberbezpečnost ehm, je vlastně něco, co opravdu musíme řešit jako okamžitý, okamžitou bezpečnostní hrozbu. Děkuji paní komisařko, za tuto prezentaci a eh, za to, že tedy vlastně komise také eh, se zasazuje o tento eh, kyberbezpečnostní balíček. Mm, je to obrovsky důležité a samozřejmě je to velmi důležité pro implementaci digitální unie. To jsou klíčové obs- také regulační rámec i v trestně právní oblasti Já mám konkrétní otázku, která se týká eh, konkrétních opatření v rámci toho bezpečnostního balíčku. Už jste hovořil o, eh, hovořila o certifikaci, určitě bude tématem i blueprint, ale mě ještě zajímá ta předpokládaná cíl kompetenčních center v členských zemích a vlastně jaké jsou to kompetenční centra a Kromě toho já s vámi souhlasím eh, ohledně NISy. Agentura je velmi málo známá a eh, doufám, že díky eh, utvoření nějakého úřadu pro kybernetickou bezpečnost i NISA se dostane tedy více v popředí pozornosti, tak abychom ukázali, že Evropa tady jasně působí v oblasti kybernetické bezpečnosti. Děkuji nyní Madame del Castillo. Kybernetické bezpečnosti. Je jasné, že kybernetická bezpečnost je zásadně důležitá pro naše životy, ekonomiku, prosperitu. Je důležitá pro eh, celý proces digitální transformace. A nyní tedy máme program, který je v mm, procesu implementace, je klíčovým bodem protože tato agentura nemůže dobře fungovat bez permanentního mandátu. A kromě toho potřebujeme operační spolupráci, management a tak dále. Potom taky potřebujeme ten bezpečnostní eh, rámec na vztahovat na internet věcí. I zde je tedy potřeba zajistit jasné bezpečnostní parametry. Výzvou ovšem je, jak toho dosáhnout, aniž bychom podkopávali transparentnost a otevřenost. Už jsme slyšeli návrhu komise. Můžete nám k tomu tedy něco říct? Můžete se vyjádřit k této kritice? Děkuji. Pan Zorinho. Děkuji, děkuji také vám, paní komisařko v rámci strukturovaného dialogu, cítím, že se opravdu musím zeptat na implementaci programu Wi-Fi for You. Má to tedy nějaký jasný harmonogram, já mám kontakty v občanské společnosti, oni říkají, že když se to propojí s dalšími sítěmi, které v podstatě nejsou pokryty, to by masivně zvýšilo potenciální dopad tohoto programu. K konkrétnímu dnešnímu tématu tvrdě pracujeme tedy na, na posílení kybernetické bezpečnosti, ale v USA chtějí zavést omezení internetové bezpečnosti. Internetová bezpečnost je spochybňována. Mě zajímají eh, globální eh, aliance. Já si myslím, že takové to potřebujeme, pokud chceme chránit naši vizi eh, svobodného internetu. Pan Martel? Děkuji, pane předsedo. A kybernetická bezpečnost. Za tímto předsednictvím, které je jen jedno z mnoha, bulharské předsednictví od právo na eh, potrat eh, nebo umělé přerušení těhotenství, tak první věci, které vyhledáte, první článek informatické sítě a těmi negativními a lživými informacemi, jak jim chcete zabránit, aby v tom pokračovali? Děkuji. Paní Virkunen, prosím. Anda, že komise ve svém sdělení zdůraznila také roli dovedností. Nemáte nějakou konkrétnější představu o tom, jak bychom mohli podpořit členské státy v tom, aby Eh, investovali více do digitálních dovedností svých občanů, protože to, aby si lidé vůbec byli vědomi eh, rizik, se kterými se potýkají. Máme něco, co se chystá na evropské úrovni, nebo je to pouze eh, zodpovědnost členských států? A pak mě zajímá role malých a středních podniků. Velké podniky mají mnohem více zdrojů, aby se připravili i v oblasti kybernetické bezpečnosti poskytnout. A má tedy komise mm, něco v plánu na pomoc. Eh, Merci beaucoup, Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za otázky, které kladete velmi správně. Jistě víme, že toto řešení nepřinese nějaké zázračné rozuzlení, ale bude to krok správným směrem. Budu reagovat bod po bodu. Nejdřív se chci vrátit k agentuře ENISA. Myslím si, že vysíláme velmi silný signál tím, že se ta agentura stává stálou. Byla to jediná agentura, jejíž mandát byl dočasný. Jak přesvědčit naše mezinárodní partnery, že kybernetická bezpečnost je prioritou i z dlouhodobého hlediska, když tato agentura měla pouze dočasný mandát? Ano, zdvojnásobili jsme zdroje, zdvojnásobili jsme i zdroje lidské a Chceme, aby ten mandát byl ještě silnější, ještě operativnější, takže všechny návrhy v tomto smyslu jsou vítány. Já jsem byla velmi citlivá na ten úhel pohledu, pokud jde o spotřebitele. To je přesně to, čeho chceme dosáhnout systémem certifikace. Chceme dát spotřebitelům příležitost vědět, do jaké míry jsou ty jejich produkty bezpečné. Chceme jim dát také možnost, eh, chceme dát možnost průmyslu s tím certifikátem, který bude platný po celém území, aby tedy mohli využívat širšího trhu. Ty Ceny jsou od 150 tisíc do 300 tisíc eur. Mohli bychom tedy udělat nějaké kroky vpřed v tomto smyslu. Pokaždé je velmi důležité, abychom si řekli, že v tomto návrhu velmi silně zdůrazňujeme spolupráci nejen s členskými státy, ale i s průmyslem. Než tedy se rozhodneme pro jakékoliv certifikační schéma, tak jsou do toho zapojeni všichni aktéři. A souhlasím s tím, že by to neměly být jen některé členské státy, které budou mít monopol. Stejně tak by to neměly být některé podniky, které budou mít monopol. Proto navrhujeme proces, který bude veřejný, aby každá část, nebo tedy každá strana, které se to týká, se mohla účastnit i prostřednictvím komise. To je tedy návrh, který je velmi flexibilní. Ještě jednou chci zdůraznit, že se jedná o nástroj, který umožní vytvořit potřebná schémata. Dáváme tedy možnost, aby to, co existuje na národní úrovni, bylo lépe rozvinuto na úrovni evropské. Cloud může být zahrnut stejně jako produkty a služby. Důležité je i nadále podporovat agenturu ENISA v tom, aby podporoval rozvojové kapacity členských států. Poprvé to bude moci udělat, poprvé k tomu má kapacitu, aby mohla pomáhat těm nejméně rozvinutým. Pane Korumbaševe, se týče NISY jako agentury, eh, dnes, eh, kdykoliv dojde k nějakému eh, kybernetickému útoku, mm, máme informaci, tedy na, která se dostane do komise, ale NSA hraje jinou roli. My potřebujeme Enisu eh, a chceme, aby měli tedy permanentní stálý mandát. Nechceme, aby zastávala roli sekretariátu, ale aby zastávala operační funkce. Nebude to pouze tedy školící středisko, ale bude přímo tedy eh, schopná eh, podnikat kroky a hrát důležitou roli v certifikaci. Tady jde tedy eh, vlastně o koordinovaný evropský přístup v případě eh, útoku Enisa tady bude mít možnost ehm, ukázat, zda eh, třeba mm, některá slabá místa ve členských zemích je potřeba řešit na evropské úrovni. Další důležitý aspekt eh, fungování ENISy my navrhujeme, aby Enisa měla oddělení, které by, eh, bylo tedy, které by mělo sídlo v Bruselu a které by umožňovalo rychlou spolupráci a vlastně společné operativní kroky, pokud by to bylo potřebné. To by nám umožnilo aby nebylo vše v rukou pouze členských států. A budu pokračovat francouzsky. Pokud jde o spolupráci, ráda bych navázala na mezinárodní spolupráci. Samozřejmě je to důležité téma a právě proto v certifikacích, které navrhujeme, vycházíme z mezinárodních standardů, ale chtěli bychom vytvořit nebo rozvinout více ten systém, ten model, aby byl platný všude v Evropské unii. To nám umožní lépe diskutovat s mezinárodními partnery. Osobně je to téma, které předkládám na všech mezinárodních fórech, ale abychom mohli přesvědčit naše partnery o tom, jak je to důležité, tak si myslím, že musíme udělat my svoji práci, posílit mandát agentury mít certifikační schéma, vyslat jasný signál, že je to dlouhodobá priorita. A ráda bych reagovala na otázku centra kompetencí. Je důležité, abychom investovali nejen do technologií, ale také do znalostí. Odborníci tady jsou ale nepracují pro Evropskou unii. Takže vytvořením center kompetencí ve všech členských státech a také tady v Bruselu chceme investovat do těchto znalostí, do této expertízy a prosadit se jako lídři v oblasti kybernetické bezpečnosti. Paní Kapel, mám velmi dobrou zprávu. Příští týden oznámím náš eh, prior, pilotní projekt 50 eh, milionů eur, program Horizon 2020, abychom mohli přesně definovat fungování těchto center. Já bych byla ráda, to je velmi osobní poznámka, já bych eh, ráda přitáhla lidi abych z nich udělala manažery eh, financování, to určitě ne. Já bych je chtěla motivovat, aby tam nebyly jenom proto, aby, aby se reagovalo na to, co se děje, ale abychom předem mohli eh, zviditelňovat svůj potenciál a být skutečnými lídry v oblasti kybernetické bezpečnosti. K ženským právům. To je téma, které je mi velmi drahé i jako bývalou poslankyni. Eh, mě znáte, já jsem velmi bojovala za ratifikaci Isla, istambulské umluvy, ale na jedné straně zde máme tedy kybernetickou bezpečnost z technického hlediska, na druhé straně fake news a legal content. To jsou tři podle mě různá témata. Jistě musíme postupovat synergicky v souladu ale už od začátku je to velmi silný signál, který vysíláme. Pracujeme s komisařkou Jourovou, komisařem eh, Avromopoulosem, eh, Ancipem my jsme velmi jasně řekli, že ten legal content, to je velmi důležitá věc, zneužívání dětí, teroristické výzvy a tak dále, to nemá místo. A v září jsme zveřejnili sdělení, které říká platformám, že dnes chceme větší rychlost a také větší efektivitu při odstraňování tohoto obsahu. 49 ilegálního obsahu, který už byl nahlášen jako ilegální, tam ještě po 24 hodinách visí. A nejdůležitější je první až druhá hodina po zveřejnění. My jsme 9. Eh, ledna svolali 30 eh, nejdůležitějších platform, abychom jim řekli, že chceme více výsledků, protože Jinak eh, do května roku 2018 si vyhrazujeme právo předložit legislativní návrh. K fake news. Velmi dobře víte, že jsem angažovaná v této oblasti. Po intenzivní práci v listopadu jsem 13. listopadu oznámila